hlasovat. Máme tady šest návrhů na usnesení. Jednak návrh, který se týká nucených vystěhování v Zimbabve. Budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další bod je hlasování eh, k sedmi návrhům usnesení hm, k situaci v Kambodži a zejména případu Samarinciho. Zase máme tady společný návrh na usnesení a můžeme hlasovat. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Také schváleno. A na závěr Severní Kavkaz. Máme tam šest návrhů na usnesení k situaci eh, v lidských právech na Severním Kavkaze a zejména trestní stíhání Olega Orlova. Společný návrh usnesení Myslím, že tady máme také ústní pozměňovací návrh. Ano, pane poslete, prosím. Pane předsedající, děkuji vám. Kolega Landsbergis, který zná Severní Kavkaz jako nikdo jiný, předložil některé krátké ústní pozměňovací návrhy, které směřují k upřesnění textu. Já vás prosím, abyste je podpořili. Měl bych, mám je nyní za něj přednést. Bod 3. Tam chceme za recognizes Russia's right to fight real terrorism, takže to slovíčko real, chceme přidat slovíčko real, abychom text upřesnili protože terorismus je často pouze záminkou. V odstavci 5 bychom chtěli dodat stresses that the lasting impunity in Chechnya, takže tam jde o slovíčko lasting. A v bodě 15 bychom rádi dodali expresses its rejection or the intimidating search of human rights. Takže intimidating search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 vám že výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne. eighteen října two thousand and ten podle článku three odstavce three a four jednacího řádu ověřil pověřovací listiny pana zoltána bagoa a jednomyslně